Right. Uh, morning, ladies and gentlemen. As I said yesterday, the vote start... Dobrý den, dnes ráno můžeme eh, začít. Eh, hodiny se nám tu o pět minut předbíhají, ale stejně máme drobunké spoždění. Eh, Kvorum nicméně už máme. A teď vás seznámím s výsledky schůzky koordinátorů. Eh, zápis ze schůze koordinátorů byl eh, rozdán, takže pokud k tomu máte nějaké poznámky, pan Kaza, prosím. Ano, děkuji, pane eh, předsedo. My jsme na schůzi koordinátorů Tak už to bude fungovat. Já bych se jenom chtěla zmínit, že mám pocit, že na té schůzi koordinátorů jsme se eh, rozhodli ohledně návštěv mimo Evropské, Evropskou unii, že budeme více-méně kombinovat návštěvu Japonska s cestou do Tajvanu, ale není to zmíněno v zápisu. Takže to je takové eh, dovyjasnění ke včerejší suze. Ano, děkuji vám, eh, pane Kazak. Ano, rozhodnutí ze schůze koordinátorů zní tak, že bude oficiální návštěva do Japonska na tři e, dny a soukromně posléze naštívíme Tajvan. E, budeme v podstatě hosty e, Tajvanu, protože nemůžeme vést dvě oficiální návštěvy v tu dobu. Za prvé a za druhé si myslím, že tajská vláda že by nás eh, velice ráda soukromně pozvala. Nebude to oficiální pozvání. Jak dobře víte, jsou to určitě, jsou to samozřejmě potíže s oficiálním pozváním na Tajván eh, kvůli jednomu velkému státu v dané oblasti. Takže eh, Pravděpodobně si eh, vzpomenete, že jsme o tom hovořili a jsem přesvědčen, že tajská vláda nás ráda eh, pozve jako členy výboru. Proto tam tedy můžeme jet. Je to tak v pořádku? Už, eh, už jsem vám dostatečně odpověděl na váš dotaz. Pokud tedy nemáte další um, poznámky k zápise schůze koordinátorů, můžete si ještě pročíst v průběhu této schůze. Eh, a pokud budete mít nějaké poznámky, prosím, sdělte mi je do konce dnešní dopolední schůze. Eh, další bod na pořadu jednání je hlasování, a to hlasování o zprávě paní Muscardini. Paní Muscardini by v podstatě měla předsedat, eh, ale kvůli tomu, že se teď bude probírat její zpráva, tak budu předsedat já, což od ní bylo velice ušlechtilé a rozumné že jsme si takto prohodili místa, tak prosím, eh, zkontrolujte si, jestli máte hlasovací karty. Dobře, máte hlasovací karty a budeme tedy hlasovat. První hlasování je pozměňovací návrh číslo 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijat. 52 je staženo. Kompromisní návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 53. Nám odpadá. Kompromisní návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 56, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Hlasování po částech o 57. Nejdříve první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Následuje 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Chcete to zkontrolovat? Ne. Mě zamítnout. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 60. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. 62, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 17, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 65. Kdo je pro? Ještě jednou, kdo je pro? Proti? Raději to zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Tím by se to vyjasnilo. Uzavírám hlasování.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 69, kdo je pro? Proti? Ještě jednou proti? Přijato. 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 20, kdo je pro? A to je hlasování unblock 20, 20 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 70. Hlasování po částech. Ve čtyřech částech. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Třetí část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Čtvrtá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 72. Kdo je pro? Those in favor. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se zamítnut. 73 proti. Přijato. Přijato. 23 uh, in favor. 23 proti zdrželi se přijato, 79, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 24, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 76, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 77, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 78 jde pro, proti, proti, zdrželi se přijato, 80 jde pro, proti, zdrželi se přijato, 81 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 82 kdo pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 26. Dvě části. První části. Kdo je pro? E, proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 27. Kdo je pro? Proti? Co mě překvapuje, že hlasujete proti svému pozměňovacímu návrhu. Drželi se zamítnout. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se nezamítnout. 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. tři, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 29 a 30 odpadají. 31. Ve dvou částech. První části. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Čtyři. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 32. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. Hlasování po částech o 33, kde pro první část, proti, zdrželi se, přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut pět Ve třech částech. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijat. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Třetí část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 36. Kdo je pro? Proti? Ne, ten odpadá. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 37 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se. Přijat. Druhá část, kdo je pro? Říkáte, že odpadá? Ne. Druhá část tedy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout? Třicet devět je stažena. Čtyřicet. Kdo je pro čtyřicet? Proti? Zdrželi se zamítnout. Sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. 43. Kdo je pro?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 Ještě jednou, prosím, kdo je pro? Proti? Je to tedy zamítnuto, omlouvám se. 47, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 9, kdo je pro? Ne, ten odpadá. 10. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 11. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. Dvanáct, kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. Třináct, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A nyní budeme hlasovat o návrhu výboru, tak jak byl pozměněn. Prosím, hlasujeme elektronicky. The vote is open. Zahajuji hlasování. No, I'll vote. Sorry, how's it? Okay, vote is closed. Uzavírám hlasování. 3 proti, 19 pro, 2 se zdrželi. A nyní máme hlasování o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji elektronické hlasování. Vote is closed. Uzavírám hlasování. Je to stejné, 19 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Chtěla bych tedy poblahopřát paní Muscardini. Um, this is this one that's an idea. this one next. Okay. Next vote is... A další hlasování, které máme na programu, je Latinská Amerika a pan Schulz. Jedná se o obchodní vztahy s Latinskou Amerikou. We have amendment. Máme zde kompromisní pozňovací návrh číslo jedna. Všichni jsou připraveni k hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Potom 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 40 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 45 pro, proti, ještě to elektronicky prověříme, takže hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování 45. Hlasovali jste všichni, prosím. Hlasování ukončeno. Je to opravdu těsné a je to zamítnuto takže padá. 46. Pro. Také okamžitě to prověříme elektronicky, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A to je také zamítnuto. 47 takže opět budeme hlasovat elektronicky, protože bude, očekávám těsný výsledek, zahajuji hlasování. Končím hlasování, hlasovali všichni již. Opět je to zamítnuto. Čtyřicet osm. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 49 hlasování po částech. První část pro, proti. Také to elektronicky zkontrolujeme. Hlasování je zahájeno. Hlasovali jste všichni, hlasování ukončeno. Zamítnuto. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, Raději to ještě jednou také elektronicky prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 27 pro, proti, Myslím si, že to bylo schváleno, ale zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Šedesát jedna, dvě části. První část pro, proti, schváleno. Druhá část pro, proti, elektronická kontrola, prosím, hlasujeme elektronicky, hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 62 pro, proti, elektronická kontrola, prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6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 9, 90, 92 si odpovídají, ještě je elektronicky zkontrolujeme. Hlasování je zahájeno. Hlasování ukončeno. Schváleno. Compromise, yes, compromise amendment. Kom Promyslní pozměňovací návrh odpadá, takže 93. Kdo je pro, proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis amendment 11. Kompromis pro, uh, eh, 11 pro, proti, drželi se schváleno, 99 pro, To jedna pro, raději ho prověříme, hlasování je zahájeno, hlasování je ukončeno, 102. Eh, Omlou, takže 102 také odpadá, takže je to kompromisní pozměňovací návrh 12 pro. Všichni víte, kde jsme, takže kompromisní pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 108. Pro, proti. Ještě to také prověříme elektronicky. Hlasování zahájeno. Hlasování je ukončeno. Odpadá, tedy eh, je to zamítnuto. Kompromis 13. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 117 a to je ve spojení se 14. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 120 pro. Kdo je pro, kdo je proti? Schváleno. 121, 121 pro, proti. Elektronická kontrola, prosím. Votes open. Votes closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh. To je ústní pozměňovací návrh 2. Má někdo námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak, budeme o něm hlasovat, kde pro, proti. Takže elektronická kontrola v této záležitosti. Zahajuje hlasování. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 122. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 123 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se, Takže ještě jedno, 124, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 125 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 126 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh 3. Všichni jste pro? Žádné námitky proti němu nejsou? Nebudeme hlasovat, je tady námitka proti tomuto ústním pozměňovacímu návrhu a nyní 70. Kdo je pro? Proti? Prověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Schváleno. 129 pro, Raději také to elektronicky zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 130 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 132 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 134 hlasování po částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, také elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 1, 3, 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 135 pro, proti, zdrželi se schváleno. 136 pro, proti, zdrželi se schváleno. 137 pro, proti, zdrželi se z, schváleno. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 140 po částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, elektronická kontrola, kdo je. Takže zahajuji hlasování elektronicky. Hlasování ukončeno, schváleno. 141 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 146 pro, proti, elektronická kontrola. Zahajuji hlasování o 146. Končím hlasování. Schváleno. 147. Kdo je pro? Opět elektronická kontrola hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 17 pro, Eh, ještě 149 a 151. Kdo je pro? Já jsem tyto dva návrhy přehlédl. Ještě to také elektronicky prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. A nyní kompromis padá a 152 pro, proti. Ještě jednou to elektronicky zkontrolujeme. 152 zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvanáctka pro, proti, ještě to prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 kompromis pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jednička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka pro, proti, zdrželi se schváleno. Čtyřka pro, Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl jsem přednes jednu poznámku související s terminologií využitou ve španělském textu. Chtěl bych poděkovat parlamentním službám a požádat, aby celá verze tohoto textu v tomto konkrétním případě ve Španělsku, tam, kde je Míra San na Cuerdo, aby tam, eh, tam, kde anglicky patří in view of, A já bych byl rád, abychom přijali ústní pozměňovací návrh, abychom došli lepšího koncensu. A ten anglický výraz would by byl nahrazen slovem could. Eh, protože could by bylo lepší než would. Děkuji, pane předsedo. Eh, Děkuji, jsou tady nějaké námitky, aby se z would stalo could. Takže by tady bylo, které by mohly posílit, could strengthen. Takže o tom budeme hlasovat, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Děkuji. Pětka. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestka. Pro, proti, Omlouvám se, říká pan předseda, šestka odpadá. A nyní budeme hlasovat o aktualizovaném návrhu zprávy elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže schváleno, 23 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, blahopřeji zpravodaji. A zatím jsme ještě neskončili. Blahopřeji panu Šolcovi. Yeah. <clears throat> Další hlasování je směrem k nové energetické strategii pro Evropu. Máte připravené eh, hlasovací seznamy? Kompromisní pozměňovací návrh číslo jedna. Ano, Danieli, vypadáte trochu zmateně. Všichni už víte, o co jde. Kompromisní pozměňovací návrh číslo jedna. Kde pro, proti, zdrželi se, Přijato. Dva. Oddělené hlasování do dvou částí. Ne, pouze druhá část, o které budeme hlasovat. První odpadá, takže teď hlasujeme o druhé části. Druhá část. Pro. Proti. Raději to zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuta. Pět. Kdo je pro? Proti? Můžete to prosím ukázat jasně ještě jednou. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 7. Ne, ten odpadá. 9. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 10. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh tři. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Všechno odpadá. Nyní kompromisní návrh čtyři. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti. Strželi se. Přijat. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti. Strželi se. Přijat. 20. Kdo je pro? Proti. Strželi se. Přijat. 21. Kdo je pro? Zkontrolujeme to elektronicky. 21 kontrolujeme elektronicky. Všichni hlasovali, uzavírám hlasování. Je přijat. Budeme hlasovat o návrhu stanoviska, tak jak bylo pozměněno. Hlasujeme elektronicky, prosím. Všichni hlasovali? Ještě dva, ještě jeden by měli hlasovat. Uzavírám hlasování. 23 pro, jeden se zdržel. blaho přeji eh, zpravodaj. Uh, Tím jsme skončili s hlasováním a já předám eh, předsednické křeslo paní Muscardini.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 Budeme pokračovat v práci naší, eh, našeho výboru. Nyní nás čekají, ehm, eh, čeká dohoda dočasná se o partnerství s tichomorskými státy. Jedná se o první výměnu názorů o této prozatímní dohodě o partnerství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

V roce 2000 země Evropské unie a země Tichomoří se dohodly, že přistoupí k novým obchodním vztahům, které budou kompatibilní s pravidly VTO a že bude změněn stávající eh, režim eh, obchodních preferencí. Allora. Parce qu'il est apparu impossible Chtěli jsme se tedy dohodnout globálně s tichomorskými státy a proto jsme se rozhodli, že eh, budeme projednávat dohodu eh, o pravidlech, která budou kompatibilní s pravidly VTO, aniž bychom eh, odhlíželi od cíle dosažení plné dohody ohledně Fidži a Papuinové Guineje, které jsou nejdůležitějšími ekonomikami této oblasti. Jsme zatím tedy dosáhli návrhu eh, k eh, dos, eh, prozatímní dohodě a je mi potěšením, že dnes je tady mezi námi pan Samuel Dinabal, což je ministr obchodu, zahraničí a imigrace. A také pan Mesembri, minister pro rybolov z Nové Guiney a spolu s nimi, že dorazilo několik eh, zástupců posl- eh, parlamentu. Také zde vítám panu, pana Voseu, který je velvyslancem Fidži a Nyní chceme tedy diskutovat o novém návrhu dohody eh, o obchodních vztazích mezi Fidži a Evropskou unii. Jedná se o prozatímní dohodu, předtím, než dosáhneme finální eh, dohody, která eh, už bude tedy plná. Pro nás je velice důležité, abychom podněcovali vzájemné vztahy a nyní předám slovo panu Samuelovi Diabalovi. Uh, uh. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme zde z pacifické oblasti, já jsem z Papuji Nové Gvinej a já také mám sebou další kolegy a také je tady velvyslanec Fidži v EU. Já se krásný, krátce vyjádřím k dnešní problematice. Děkuji vám, paní předsedkyně, že jsme dostali tuto příležitost a můžeme prezentovat Evropskému parlamentu naši zprávu. Je velice důležité vystupovat v Evropském parlamentu a hovořit se zástupci především vašeho výboru z hlediska uzavření prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a tichomorskými státy a to především za současného stavu za Lisabonské smlouvy. Papua Nová Gvinea si velice váží historických vztahů s EU a také již máme dlouho vztahy s Evropou již od prvních mořeplavců ve středověku v roce 2007 jsme ukončili uzavřeli smlouvu, která vstoupila v platnost v roce 2008. Tato e, právně závazná smlouva nabízí našim státům e, mimořádně výhodné podmínky a přístup k evropským trhu. Jde o to, aby tichomorské státy této příležitosti využily a také dělali další dohody a především byli v, v ekonomických vztazích s Evropou. Neboť Eh, tento rámec našich obchodních vztahů je konzistentní a tak se mohou i malé zranitelné ostrovy v Tichomorské oblasti rozvíjet. Tichomorské ostrovy jsou přece jenom vzdálené od Evropy, ale máme velký potenciál a také máme velké možnosti a Eh, tak může například v souvislosti s obchodními vztahy může Evropská unie také přispívat ke snižování chudoby. Vzdálenost nemá být překážkou pro obchodní vztahu eh, eh, přístup k surovinám a blízkost k surovinám a také naše blízkost k rozvíjejícím se ekonomikám nabízí další možnosti k investicím. My máme eh, malé zdroje, my máme eh, především eh, k dispozici moře a rybolov. To je ale mimořádné aktivum, které je důležité pro tuto oblast a proto musíme také mezi Tichomořskými ostrovy spolupracovat. Musíme tyto zdroje zabezpečit i pro budoucí generace a musíme tento, tyto vzácné zdroje řádně spravovat my jsme již ukázali, že chceme zabránit nadměrnému eh, odlovu ryb a chceme udržet trvale udržitelný rybolov. Chceme být také partnerem Evropské unie a chceme také zabezpečit to, aby v důsledku našich dobrých vzájemných vztahů Eh, eh, docházelo k prosperitě v našich státech a také, aby ženy v našich státech měly zaměstnání, protože oni především pracují ve, zdrav, eh, ve zpracovatelském rybolovném průmyslu. U nás máme více než tisíc různých kmenů a že je zde 6,5 milionu lidí. Eh, eh, Zimně jsou vzdálené, mají složitou infrastrukturu, také mají rozdílný eh, stupeň rozvoje a proto si velice vážíme možností, které nám nabízí AIPA, tedy tento tato dohoda o partnerství tak, abychom zlepšili sociálně-ekonomické podmínky naší společnosti v moderním světě. Rybolovná výjimka, kterou jsme dostali, bude velice důležitá pro rozvoj našich budoucích generací, především zpracovatelský průmysl na břehu a rozvoj rybolovu a zpracovatelského průmyslu je pro nás velice důležité. My také e, dovážíme tu nějaká do Evropy a to je 90 nějaká e, zpracovaného v plechovkách. Ale je to pouze malé procento evropské spotřeby. Je to my, jak již jsem řekl, tak eh, z naší strany je to více než 95% našeho vývozu, který jde do Evropské unie. a já se domnívám, že pro dohoda o partnerství nám přinese hodně užitečného budoucnosti. To je moje úvodní slovo, paní předsedkyně, a těším se na otázky ze strany poslanců vašeho výboru. Děkuji vám. Grazie, onorevole. Abal, la parola adesso all'onorevole Ben Sembri. Nyní pan Ben Sembri. Uh, Paní eh, předsedkyně, já k tomu nechci nic poznamenat, protože vše již bylo vyřčeno. Děkuji vám za udělené slovo. Děkuji. Takže poté, co jsme si vyslechli názor Papuji Nové Guineji, bude naším potěšením vyslechnout si též zástupce eh, Fidži pana velvyslance Voseu. Prosím, máte slovo. Thank you, um... Děkuji vám, eh, vážená předsedkyně, pane, eh, pan zpravodaj David Martin, vážené poslankyně a poslanci tohoto výboru. Děkuji vám za pozvání a za to, že mohu přispět k vašemu rozhodování ohledně prozatímní dohody o partnerství, eh, protože pro nás je toto velice eh, důležité. Je to pro nás důležitý eh, nástroj pro rozvoj a rozvoj hospodářství jako takového. Paní předsedkyně, jak víte, prozatímní dohoda, kterou podepsalo Fidži z PNG, je dočasným opatřením, aby byl trh eh, Evropské unie otevřený pro export a vyjednávání pro eh, celkovou dohodu EPA pro danou oblast. Tato prozatímní eh, dohoda umožňuje, abychom exportovali cukr bez přerušení do EU v očekávání nových opatření za minimální, tedy referenční cenu na rok 2012. Třeba, že nám bylo byla poskytnuta eh, jistota, eh, že budeme mít příspěv, eh, přístup na trh, tak Fidži bylo stiženo politikou EU na neuvolnění prostředků na podporu cukru. O tom se zmiňuje také protokol eh, mezi Fidži a EU. Tento eh, dopad eh, cukerné reformy EU způsobil snížení ceny o 36 z července, od července roku 2006. A subvence na cukr, které jsou tedy zadržovány EU, Ehm, nyní způsobují zhoršení naší situace. To jsme vám chtěli říci, paní předsedkyně, má to opravdu negativní dopad na celou eh, ekonomiku Fidži, na životy mnoha zemědělců a přímo i nepřímo to má dopad na další průmysl, na eh, rodiny eh, žijící v dané oblasti a vůbec na ekonomiku jako takovou. A tak eh, Fidži, která byla tradičním výrobcem a rafinérem eh, třtinového cukru, eh, nyní má stížené podmínky a tím se také zhoršuje náš přístup k surovinám. Byl bych rád, aby Prozatímní EPA eh, zohledňovala to, že potřebujeme stabilitu a schůdnost, životaschopnost cukerného průmyslu, cukrovarnického průmyslu, který je základním odvětvím pro Fidži. Paní předsedkyně EPA má potenciál prospívat i jiným odvětvím, jako je rybolov, eh, zemědělství, jiná odvětví zemědělství a eh, s tím související výroba. Pro nás je zásadně důležitá technická spolupráce a chceme zajistit i to, aby i drobné ekonomiky světa mohly eh, Eh, mohli spolupracovat s tak velkým blokem, jako je Evropská unie. Fidži se nyní snaží paní předsedkyně zajistit eh, naše vnitrostátní mechanismy tak, abychom splňovali všechny podmínky pro EPA, což od našich národních orgánů a kompetentních orgánů vyžaduje, aby vznikly patřičné infrastruktury, patřičná pravidla, abychom mohli opravdu plně využívat naše kapacity a využívat eh, dohody s Evropskou unii. Fidži si přeje paní předsedkyně, aby vyjednávání o nové eh, EPA pro celou Těchomorskou oblast zdůrazňovalo eh, možnost eh, otevřenosti a spolupráce tedy se zeměmi celého Tichomoří, Jedná se o ekonomiky, které jsou drobné, jsou velice zranitelné a potřebují pomoc k tomu, aby se mohly integrovat do celosvětové ekonomiky. Jsme přesvědčeni, že to je také v plném souladu s rozvojovou politikou Evropského eh, společenství. Také jsme silně přesvědčeni, že eh, celooblastní EPA pro Tichomoří bude Eh, také eh, zohledňovat určité mm, sporné oblasti a že celý ten balíček nám umožní, abychom implementovali komplexní dohodu EPA. Paní eh, předsedkyně zpracování ryb bude též důležité pro naši ekonomiku a zejména pro eh, ženy, které pracují eh, v, našich, v naší oblasti. A také to pomůže snižování chudoby v pacifické oblasti. Jsme tedy přesvědčeni, že to všechno podnítí investice a rozšíření obchodu tak, aby to bylo ve prospěch obou dvou smluvních stran. Fidži nicméně nebude schopna být eh, využít těchto všech opatření dokud Evropská unie eh, nezruší eh, svá omezení na export eh, ryb kvůli fitosanitárním a dalším podmínkám a inspekcím, které jsou zde od roku 2007. Po těchto inspekcích a po diskuzích s kompetentními orgány Fidži Eh, jsme navštívili eh, továrny zpracovatelské na rybné eh, výrobky a chceme posilnit, posilnit na základě všech těchto informací mm, náš rybolovný a zpracovatelský rybný průmysl a doufáme, že Fidži opět získá status exportéra rybných výrobků do Evropské unie. Chceme se tedy dostat na seznam zemí, které smějí exportovat do EU eh, rybné výrobky. Chci zúraznit eh, usnesení z března 2009 Evropského parlamentu, kde parlament žádá komisi, aby poskytovala maximální flexibilitu ve vyjednávání o dohodách o hospodářském partnerství. Parlament prostřednictvím vašeho váženého výboru se nadále zaměřuje na pacifickou oblast a e, usiluje tedy o celooblastní EPA je důležité, aby v této, e, v této dohodě EPA byly zohledněny různé ekonomické aspekty, které jsou důležité pro e, jednotlivé státy Pacifiku. Eh, protože kdyby nebyly zohledněny, znamenalo by to spíše prohloubení deficitu v těchto státech. Jsme otevřeni k další diskusi s vaším ctěným výborem a eh, doufáme, že bude nadále pokračovat vyjednávání o komplexní dohodě EPA. Eh, prozatím s pomocí EU chceme dále pokračovat v prozatímní EPA, nehledě na to, že tedy na mnoha v mnoha oblastech potřebujeme zásadní asistenci EU, abychom byli schopni plnit eh, dané požadavky prostřednictvím eh, prozatímní dohody eh, chceme také vyjádřit naději, že vaše instituce nám umožní konzultační mechanismus, který bude mm, schůdný a jehož prostřednictvím bude možné efektivně implementovat daný text. Paní předsedkyně, Evropský parlament prostřednictvím vašeho výboru eh, žádáme, aby byla reviz, revidována eh, eh, politika na neuvolnění prostředků na rafinování cukru pro Fidži. Když se podíváte na politickou situaci a ekonomickou situaci na Fidži, zjistíte, že eh, se tam situace velice změnila a proto by bylo eh, vhodné užitečné toto zohlednit. Eh, vážná paní předsedkyně, vážné poslankyně a poslanci, děkujeme vám za to, že jste nám umožnili, abychom zde promluvili a doufáme, že budeme moci k vám opět dovážet. Děkuji vám, pane velvyslanče. Hovořil jste velice jasně a Doufám, že pan Marten, pan zpravodaj, vám též bude moci odpovědět. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Chci zahájit technickou věcí. Já bych chtěl naše hosty seznámit s harmonogramem pro tuto zprávu. Já doufám, že návrh zprávou bude k dispozici 9. listopadu a že budou k dispozici pozměňovací návrhy 11. a že budeme hlasovat 1. a 2. prosince a tato zpráva, že se dostane také na zasedání plenárního zasedání prosinci. Takže já doufám, že tato zpráva bude rychle odhlasována a schválena v parlamentu. Já mám několik připomínek a na začátku chci říci, že my jsme pro tuto prozatímní dohodu. Než budu hovořit o IPA, tak ještě chci reagovat na to, co řekl pan velvyslanec Fidži já jsem na druhé straně rybníka, tak říkajíc. Já také eh, tady hovořím eh, také eh, jménem výrobců cukru ve Velké Británii a vím, že na Fidži se výroba snížila v posledních letech na polovinu a my bychom chtěli podporu exportu zase zvýšit, ale je třeba, aby opravdu došlo k dobrému pokroku v politické sféře. Takže my souhlasíme s potřebou, že musí existovat doprovodná opatření, ale především je důležité, aby se uklidnila politická situace. Ekonomické potřeby jsou jasné. A náš obchod s tichomořskými zeměmi je velice malý je to asi polovina procenta globálního obchodu ze strany EU se 14 tichomorskými zeměmi. Z naší strany je to malé číslo, ale pro pacifické tichomorské ostrovy je to velice důležité číslo. Tento e, dovoz do EU je pro ně daleko důležitější. A proto také pánové nás navštěvují. Já se chci obrátit na hosty a také na komisi. Já vím, že se jedná o předběžnou dohodu a já vím, že o dvou záležitostech jsme konkrétně eh, diskutovali, to je tuňák a cukr a samozřejmě ne všechny tichomorské ostrovy mohou být pokryty dohodou, ale takže polovina těchto států v podstatě obchoduje pouze se zbraněmi. A proto já se ptám, do jaké míry můžeme dosáhnout, aby EPA se vztahovala na všechny ostrovy, protože je důležité, aby EPA ne, separovala, nerozdělovala oblasti. My máme zájem o EPU, která se bude vztahovat na všechny ostrovy, které jsou součástí AKT. A druhá otázka se také týká vztahů, regionálních vztahů. Já jsem byl také zpravodajem pro karibskou EPU e a jedna obava karibských zemí Ony tyto země eh, měly obavy, do jaké míry budou dále obchodovat se sousedními zemi. To znamená, mě by zajímalo, do jaké míry máte vy jako Tichomorské ostrovy obavy, že EPA může narušit vaše vztahy například eh, s Austrálií a s dalšími obchodními partnery. A eh, za třetí, občanská společnost se velice kriticky vyjadřovala ke schopnosti Tichomorských ostrovů, že eh, nebudou moci vyjednávat rovnoprávně s Evropskou komisí Eh, zdali skutečně mají dostatečnou právní podporu, aby mohli sedět u stolu a mm, mo- mohou vyjednat takovou tu dohodu. Proto já nechci nikoho podceňovat, ale Chci se zeptat, nakolik se cítíte silní v kramflecích, abyste mohli vyjednat takovou tu dohodu, protože na druhé straně stolu stojí, sedí země, které neustále každý den vyjednávají podobné dohody a vy to neděláte každý den. A za čtvrté je to rozpočet, rozvojový rozpočet. My samozřejmě podporujeme rozvojové programy, ale pro zatímní dohoda neobsahuje rozvojovou kapitolu. A já si myslím, že i v této dohodě by se mělo hovořit o tom, jak se bude využívat EDF. A v těsné souvislosti je také to, co bychom mohli prostřednictvím EDF udělat tak, abychom vás podpořili, v eh, aby nedocházelo k tak velkému úniku mozku z vaší oblasti, protože my víme, že tady jsou velké obavy o to, že odchází mnoho inteligentních, šikovných lidí na Nový Zéland a do Austrálie, takže jak tomuto můžeme zabránit. A na závěr je tady kontroverzní záležitost. Eh, náš španělští rybáři na mě neustále obraceli vzhledem k tuňáku obecnému. Je třeba také říci, že to byl tento výbor, který požadoval, aby pravidla pro určení původu byla také zjednodušena. Já vítám skutečnost, že jsme vyňali eh, také záležitost původu ryb ze zpracování a tedy z dovozních doložek a pak může také zpracovatelský průmysl na Nové Gvineji dále prosperovat a my v Evropské unii toto musíme vidět v souvislosti. My tady hovoříme o maximálně šesti tisících lidech, kteří pracují v konzervárenském průmyslu eh, v, na eh, Papuji Nové Gvineji a neobáváme se velkého vstupu na trh ale Evropská komise také se musí postarat o to a dbát na to, aby rybolov byl udržován na trvale udržitelné úrovni a to se týká především tunáka obecného. Ale to, co chci si španělským kolegům, že máme v EPě doložku, že když dojde k nějakému narušení obchodu, pak, že EPA může být eh, přerušen. Takže já se domnívám, že k tomu nedojde a nebudeme mít žádné ohrožení evropského trhu. Celkově chci říci, že si myslím, že tato dohoda je velice důležitá. Já také doufám, že prozatímní dohoda bude schválena před koncem roku, ale je důležitá celková eh, IPA vztahující se na všechny země, také musí být vybavena dostatečnými fondy. Gra Děkuji panu zpravodaji. Byli jste, vyjádřil jste se velice jasně a, a, a probral jste detailně veškeré body, které budeme muset ještě vyřešit a nyní má slovo další řečník, prosím. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, vážené Vážení páně vesvyslanci, já bych se chtěl soustředit na aspekty, které se týkají rybolovu, ta prozatímní dohoda mezi Papou Novou Kvínou a Evropskou unii poskytne také možnost mít přístup k rybářským produktům z této země, také k konzervám, nezávisle na tom, kde došlo k rybářským aktivitám. Samozřejmě tato dohoda je jistě dobrá pro rozvoj Papuji Nové Kvíny a to já také vítám. Umožní také upravit výjimky pro rybolov, co se týče zemní původu. Tímto způsobem je možno podpořit konzervářský průmysl na Papue Nové Gvineji. Tyto obchodní výhody budou využívány proto, aby se přitáhly investice ze zemí, se kterými si EU konkuruje, například z Tajska či z Číny. A pokud potom budou udělovány koncese na rybolov jakožto eh, protipo za tyto investice. A na druhou stranu potom budou dováženy rybolovné výrobky z Papu i do EU bez cel, tak si stěžovat musíme, protože to bude mít negativní dopad na evropský rybářský průmysl, rovněž na konzervárenský průmysl v Evropské unii. A bude to také nebezpečí pro průmysl v ostatních zemí AKT, kde existují preferenční systémy GSP+, protože oni nebudou mít tyto dodatečné možnosti. A členské země EU také investovaly rovněž do těchto zemí AKT. A já se obávám, že naši konkurenti, které tímto způsobem budou mít konkurenční výhodu, Eh, budou jaksi upřednostněny. Důležité samozřejmě je, aby obchod mezi EU a Papou Novou Gvinou dobře fungoval. To jistě ano, je třeba to zohlednit v odpovídajících dohodách. Eh, průmysl společenství byl vždy proto, aby zde existoval přístup rybolovným zdrojům v Tichomorské oblasti. A proto je zde ještě několik základních otázek, které musíte, musíme dořešit. A mě by tom zajímalo, zda by mi zástupci Papuji Nové Gviny mohli odpovědět na to. To je možné vysvětlit eh, ty výjimky ze zemí původu, když zároveň dáváte našim konkurentům přístup do vod Papuji Nové Gvineji a eh, Evropská unie ho nemá. Jak můžete tedy bránit EU k přístupu a zároveň tedy tento přístup umožnit jiným zemím? Dále, co musíme zohlednit v rámci příštích obchodních dohod, pokud jde o výjimky, které se týkají země původu a rybářských produktů. Nesmí zde vzniknout žádný precedent. Je důležité to omezit na to, aby se jednalo opravdu o výjimku a nedošlo k jakémusi precedentu. Děkuji. Děkuji vám, pane Zalbo. Paní Andriky má slovo. Thank you, Madam President. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych ráda na úvod přivítala naše vážené hosty z Papuy, Nové Guiné a z Fidži. Ehm, jsme velice rádi a oceňujeme to, že mezi nás přijeli. Jak už se zmínil pan Marten, náš zpravodaj, je třeba uznat, že ehm, prozatímní EPA se týká jen malé části obchodních vztahů EU. A proto my teď eh, vítáme, že EU je stále větším obchodním partnerem pro jednotlivé části světa. Eh, chceme pokryt ty hlavní oblasti, jako, jako je volný eh, přístup na evropské trhy, kvóty eh, volného přístupu na trh pro obě dvě země a také zrušení technických bariér, jako jsou fitosanitární a jiné, a jiná opatření. Také chceme zavést účinnější celní opatření a také chceme mít určité pojistky, které by umožnily oběma stranám zavést kvóty anebo eh, celní poplatky, pokud by eh, mohlo dojít k nějakému ohrožení jejich ekonomik. Je tu ještě spousta dalších témat, která však nejsou součástí prozatímní dohody EPA, jako je rozvojová eh, spolupráce, kapitola o rybolovu, Eh, otázky sociální, ochrany životního prostředí, hospodářské soutěže. To jsou oblasti, které souvisejí například s duševním vlastnictvím a jeho ochranou. Prozatímní dohoda nezačlenuje například kapitolu o rozvojové eh, pomoci. Nicméně Evropská unie poskytuje velikou pomoc prostřednictvím eh, rozvojového fondu. V Ehm, zajímá se také o ochranu ekosystému, udržitelnost e, rybolovu a další otázky. Také chceme naše obchodní partnery pozbudit k tomu, aby e, došlo tedy k vyjednání e, komplexní dohody EPA pro celou oblast s Evropskou unii. Nicméně, když je třeba něco vyjasnit a jít do hlubších detailů, je třeba zabývat se také konkrétním původem eh, rybných produktů, jak už se zmínili kolegové. To, a v této souvislosti je třeba se zabývat několika otázkami. Dohoda se zdá, že neposkytuje eh, evropským eh, flotilám přístup do oblasti rybolovné Fidži. Tam tam, kde eh, tyto země nemohou plnit eh, patřičné potřeby. Je pravda, že Tajvan, Tajland, eh, taj, Tajvan, Tajsko a Čína společně s těmito zeměmi, které byly změněny, by neumožnili vstup evropským flotilám. Je, jakým způsobem země a KT a GSP plus eh, zemí by takto chtěli pokračovat dál? Děkuji. Jako další může promluvit mm, pan eh, Taylor, ale ráda bych přednesla jednu krátkou poznámku eh, k tomu, co už vyjádřili předřečníci. Hovořil o tom pan Zalba a další. Mm, myslíme na to, že bezpečnost spotřebitele vychází i e, z poznatku o tom, odkud pochází daná potravina. Takže Evropa spolu s, ostrovem, s ostrovy Fidži musí najít nějaký způsob, jak zaručit spotřebiteli, že bude vědět, odkud e, pochází daná potravina, tedy prokázat původ. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za zajímavou prezentaci a frakce zelených eh, hodlá rozvíjet různé projekty, protože bere v úvahy sociální a ekonomické vazby spojené s dohodou o partnerství. Chci se dozvědět ještě několik dalších informací, ale především se chci zeptat na rybolovný průmysl. Mě by zajímalo, zdali můžete říci, zdali opravdu eh, u vás ve vašich vodách operují lodě, které jsou eh, pod eh, vlajkou cizí vlajkou. A tak a jaké, opa, jaká opatření děláte, abyste se s tím vypořádali. Protože jestliže u vás eh, také eh, loví ryby eh, lodi pod cizí vlajkou, tak potom není jasné, kdo to je a potom také mohou například posádky být vykořišťovány a potom také nikdo neví, kolik kvót, kolik ryb se odloví a proto se ptám, zda je to pro vás nějaký problém ve vaší oblasti. Děkuji, předám slovo komisi. Scholz. Pan Scholz žádá o slovo. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla rovněž poděkovat našim hostům za možnost eh, zde hovořit o tak důležité dohodě, která je právě tak důležitá pro lidi, kteří žijí tak daleko od oblasti, kde je Evropská unie. Pan zpravodaj podle mě velice jasně ukázal, jak důležité jsou všechny ty aspekty, které samozřejmě souvislí právě s těmi jednáními okolo prozatímní dohody o partnerství, ale také, také s celou tou celkovou situací v regionu, co se týče EPA. Nechci zacházet příliš do detailů toho samotného vyjednávání, to ne. A chtěl bych celootevřeně eh, se zmínit o jednom bodu, jedné věci, která doposud nehrála žádnou úlohu, ale která jasně ukazuje, proč ta vyjednávání ne, jaksi nepostupují. Proč tedy na Fidži nepostupujeme? Na Fidži neexistuje žádná legitimní vláda. A tato nelegitimní vláda na Fidži pro nás prostě není partnerem, pokud se jedná o uzavření eh, bilaterálně výhodné eh, obchodní spolupráce která dohoda, eh, dohody, která by jaksi zohlednila sociální standardy, pracovní standardy, lidskoprávní standardy. My jsme v poslední době velice často hovořili o koherent nutnosti naší politiky. Stejně tak včera, když jsme hovořili o strategii Evropa 2020. A já bych velice rád si vyslechl odpověď právě ze strany zástupců Fidži na to, jak to současně vypadá s realizací 103 doporučení Rady pro lidská práva OSN ve Fidži? A chtěl bych také vědět, eh, nebo upozornit na to, že toto je právě předpoklad pro to, abychom mohli opravdu znovu přistoupit k dalším vyjednáváním. Protože ty odpovědi, které máme do posud v dispozici, totiž, že volby se budou konat v roce 2014, tak musím říci, že v tomto případě by bylo možné uzavřít dohodu pouze až v roce 2014 a to by neposloužilo zájmům eh, občanů ani obchodním partnerům Evropské unie. Bene, grazie. Děkuji. Slovo má nyní komise. Pan Gider Colomson, prosím. Uh, thank you very much, Madam. Děkuji, paní předsedkyně. Je pro mne velkou ctí být zde a chtěli bychom také doplnit slova pana ministra z PNB, tedy z Papuji Nové Gvineji a také pana velvyslance z Fidži. Nejdříve jim děkuji za jejich analýzu z jejich situace. Myslím si, že byla velice dobrá a spravedlivá. My máme určité pochybnosti a také jsme zaslali dokumentem po, dokument poslancům, který zajisté máte k dispozici. A byly tam uvedeny otázky týkající se výjimky z pravidel o původu a tam také jsme umožnili jisté výjimky z otázek Dohoda je součástí širšího procesu EPA a hodlá nahradit preference, které vypršely v roce 2007, které vyplývaly z kotonu. A jde také o to, abychom měli rámec kompatibilní s VTO. Dohoda s tichomořskými státy byla podepsána v druhé polovině 2009 a také žádost podala New Guinea ke konci roku 2009, ale žádost od Fidži zatím ještě nedošla. A toto souvisí také s notifikací já proto se obracím na eh, v orgány z Fidži, aby tuto notifikaci co nejdříve zaslali. Jak již bylo řečeno, tak tato dohoda je prozatímní dohoda. Nepokrývá celou oblast a je omezena pouze na výměnu zboží a na obchod. Neobsahuje to kapitolu o rozvoji, neobsahuje to například další kapitoly týkající se finosanitárních dohod a také například právních záležitostí. Není to tedy finální produkt, to je jasné, je to krok směrem ke zralejším našim vztahům s Tichomořskou oblastí navazuje na současné situaci a také poskytuje investorům bezpečnější rámec pro eh, soukromé investice a také o to, jde o to, aby se investoři nezaměřovali pouze na těžebné procesy. A tato dohoda se pokouší stanovit rámec pro obchod, lepší obchodní vztahy s Pacifikem. Je, bych také chtěla, chtěl reagovat na pana Martena. Jde o to, aby aby velké, aby eh, tichomorské státy měly nadále přístup k evropskému trhu. Některé z těchto států s námi vůbec neobchodují, anebo spadají pod EBA. A v tomto duchu jsou víceméně na bezpečné straně. Jednání o komplexní EPA e, fungují a probíhají, ale pomalu. Má se to týkat všech zemí, které mají zájem o spolupráci s EU a má se to také vztahovat na rozvojové otázky, o čemž také hovořili páni velvyslanci je v našem úmyslu, abychom také v tom na té následné dohodě měli kapitolu o rozvoji. A také bychom měli mít kapitoly o ekologických otázkách, o službách, o pracovních eh, podmínkách a tak dále, ale o tom se musí jednat. A to je jedno z omezení, které máme před sebou v oblasti kde administrativní struktury, zdroje, které jsou k dispozici, v podstatě nejsou vždy k dispozici a proto kroky v jednání jsou pomalé a také připravenost eh, Eh, zdali některá eh, země se chce stát součástí rámce, kde se vůbec neobchoduje, tak tuto otázku si také musíme položit. To znamená, že my jsme v těžké eh, fázi, kdy nevíme, že opravdu vznikne celková dohoda a nebo zdali k této dohodě přistoupí další země. Některé země již umožňují či pracují na přístupu k trhu a tím pádem které by mohly se stát v součástí dohody, anebo by také mohly přistoupit k prozatímní dohodě. Pokud se týče rozvojového rozpočtu a kapitole, k tomu se nemohu tolik vyjádřit. V současné době v dohodě se již odkazuje na o, spolupráci. Tady se říká, že je nutné spolupracovat na národních úrovních tak, aby se maximalizovala synergie a je třeba však udělat ještě další krok a vycházet z jednání, která vedeme s jinými oblastmi. Třetí otázka byla otázka eh, globálních zdrojů. Chci dodat jednu věc, že podporujeme trvale udržitelnou zprávu rybolovných zdrojů v Tichém mořském oceánu. A toto je také velice důležité. Fakt, že nemáme kapitolu o rybolovu, tak to neznamená, že stávající programy nepokračují. Tyto programy také podléhají IUU, což je Eh, nařízení o neregulovaném rybolovu a o tom se také právě jedná. To znamená, že tady musíme mít eh, tady také eh, se zaměřujeme na trvalou udržitelnost. A i když nemáme zde kapitál, kapitolu přístupu ke zdrojům jako takovou, ale vždy jsme to chápali tak, že dveře jsou otevřené a také, že jsou vítáni evropští investoři v této oblasti a jsem přesvědčen, že také naši hosté nám o tom řeknou více. Já jsem zatím nezodpověděl všechny otázky, ale chci pouze dodat, že jsme také položili písemnou otázku, kterou bohužel nemám s sebou, ale Jestliže k ní nemáte přístup, pak vám zašleme kopii a v odpovědi jsme zatím nezodpověděli všechny otázky, které byly dnes položeny, ale pokud budete mít zájem o další odpovědi, rádi vám je dáme k dispozici. Děkuji, to mi připadá jako vynikající eh, návrh, abyste nám poskytli fotokopie je zjevné, že velké množství informací prostě nemáme, nemáme k ním přístup. Ne, že bychom na to přišli teprve dnes kvůli stávce v Bruselu. Z komise prostě nedostáváme všechny materiály včas, včetně eh, překladů materiálů. To je všeobecně známo. Takže pokud nám poskytnete fotokopie, všechno najednou, ne tedy po částech eh, Budeme vám vděční a naše práce bude také rychlejší. Nevím, zda jsem také dobře pochopila z tlumočení, ale připadá mi poměrně obtížné eh, regulovat nelegální eh, rybolov. Ta, to přece nejde regulovat, tu je třeba eh, zakázat a trestat. Nemůžeme nějak regulovat nelegální rybolov. Děkuji, pan Martin. Nemyslím, že bych eh, musel tady opakovat, co bylo řečeno, byl bych rád, eh, aby eh, pan velvyslanec nebo pan minister k tomu něco prohlásili. Výborně. Děkuji, ještě jednou děkuji tedy panu velvyslanci, zda bude chtít promluvit. Pan velvyslanec Fidži bude vítán. Přejete si odpovědět na tyto poznámky? Děkuji vám, paní předsedkyně. Především bych rád eh, přivítal slova vážených poslanců tohoto výboru a také slova pana zpravodaje, pana Davida Martina. Souhlasím, že situace na Fidži je, potřebuje um, revizi. Máme zde k tomu příležitost. Evropská unie prostřednictvím vašeho výboru a vás, eh, paní eh, předsedkyně, tak může učinit. Hovořilo se také o eh, legitimnosti fidžijské vlády. V současné době fidžijská vláda má kontrolu, účinnou kontrolu nad svým územím. A to je věc, která by měla být také zohledněna. Já bych zde rád prohlásil, že prozatímní dohoda, která byla podepsána v roce 2009, byla podepsána stávající vládou společně eh, s Evropskou komisí, která zastupovala celou Evropskou unii. Několik eh, otázek, o kterých hovořil pan David Martin. Eh, co máme na mysli ohledně těch sporných témat? Doufám, že se nám je podaří vyřešit v průběhu vyjednávání o e, plné komplexní EPA. v průběhu vyjednávání bychom tedy měli být schopni e, vyřešit tyto prvky ohledně naší kapacity fidžijské v realizaci dohody. Potřebujeme pomoc Evropské unie, abychom toho byli schopni, abychom měli na to zdroje, ať už se jedná o Aid for Trade nebo o další dodatečné zdroje, eh, které lze nalézt v našich institucích, eh, v našich eh, orgánech, celních orgánech, tak, abychom mohli implementovat plně dohodu EPA. Pak eh, to byla otázka na brain drain, odliv mozku nebo odliv eh, šikovných lidí. Eh, to je, myslím, celosvětový fenomén. Ano, naši lidé odcházejí do Austrálie, Nový, Nového Zélandu za posledních 20 let. Jsme to těžko byli schopni kontrolovat. Myslím, že nejdůležitější v současné chvíli pro nás je, aby Fidži a Pacifik, abychom měli dohodu o obchodu a prostřednictvím vás, paní předsedkyně, vašeho výboru Evropského parlamentu, eh, by se daly mm, překážky volného obchodu zrušit. Bude-li zde tato vůle, my, budeme, my to budeme jedině vítat. A ve svém prohlášení a ve slovech mm, několika poslanců vašeho výboru toto zaznělo, že tedy už by, že v té plné dohodě EPA bude silná, obsažná eh, kapitola týkající se rozvoje. Rozvojový eh, fond, Evropský rozvojový fond, fond, fond ano, můžeme vy, využívat, nicméně dohoda z Kotonu se chýlí ke konci. A my potřebujeme rozvojovou, opravdu silnou rozvojovou eh, kapitolu právě v dohodě o, o hospodářském partnerství. V souvislosti s IUU a rybolovem Fidži vybudovala své kapacity, schopnosti a nyní eh, může mít tedy jednotku, která bude monitorovat eh, rybolov stále ještě, ale potřebujeme asistenci, potřebujeme pomoc v oblastech, které které jsou pro nás složité, nejen pro naši zemi, ale pro mnoho dalších zemí v oblasti Pacifiku. Abychom plnili eh, podmínky IUU, eh, otázky bezpečnosti, spotřebitelské bezpečnosti, tak, abychom mohli plně implementovat kompletní EPA. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Děkuji vám. A teď bych chtěla poprosit, eh, aby se vyjádřil pan Abalt, pan Samuel Abalt. Děkuji vám, paní předsedkyně, opět za příležitost se vyjádřit. Rád bych navázal na slova mm, pana ministra Rybolovu. Jedná se o otázku udržitelných zdrojů a na otázku cizích vlajek a případně se mohu zmínit o dalších tématech, pokud eh, si to budete přát. Eh, pan ministr, děkuji. Tak především chci navázat na otázku týkající se zásob eh, ryb. Papua Nová Guinea přispívá 10% k celosvětovému výlovu ryb naše rybné zásoby jsou v současné době velice zdravé, zejména co se týče tuňáků. A proto pozbuzujeme k investicím eh, v naší zemi. Pokud se týká co se týče eh, evropských eh, flotil, které by chtěly lovit eh, v našich vodách, ano, my je budeme vítat. To je tedy odpověď na otázku pana Zalby. Na otázku paní Henretkany ohledně sanitárních a sanitárních otázek. Papua Nová Guinea má kompetentní orgán certifikovaný EU eh, pro sanitární eh, bezpečnost a je to jediná, myslím, organizace celé oblasti a my jsme velice rádi, eh, pokud Evropská unie nám tomuto vede a jsme vděční za to, že nám pomohla vybudovat laboratoř Rádi budeme plnit eh, standardy evropských zemí i eh, další standardy z celého světa a my vždy budeme plnit eh, stanovené normy, které byly stanoveny tedy pro naše rybolovné podniky protože to, je, to znamená hospodářský výnos z produktů, které vyrábíme. Na otázku pana Taylora. Myslím, že eh, plavidla, která se plaví pod cizí vlajkou, a také hovořil o pracovních podmínkách eh, a EU. My nemáme žádná právní opatření, která by se týkala eh, cizích vlajek. Máme nicméně Eh, lodi, které se plaví pod naší eh, vlajkou, nemáme. Nemáme však žádná právní opatření, která by se vztahovala k použití cizích vlajek. Myslím, že 65 eh, osob zde má, má v naší zemi takto pracovní příležitost. Takže se snažíme takto absorbovat nezaměstnané mladé lidi eh, do našich eh, podniků, ať už to jsou tedy lidé, kteří žijí eh, v jednotlivých provinciích Papuji Nové Guiney nebo mm, jinde. Víme, že Evropská unie je členem celosvětového fóra a vždy plníme podmínky eh, VCFCP. Papua Nová Guinea, která je členem dohody PNA, má určitá opatření, která se týkají monitorování všech plavidel, která loví e, ryby v našich teritoriálních vodách. E, náš úřad pro e, rybolov toto monitoruje, takže zjišťuje, která plavidla tam jsou, zda neloví ryby ilegálně a podobně. Vedle toho jsme uzavřeli určité oblasti eh, hlube, hlubiné mm, na širém moři, tam, kde je velká hloubka, aby eh, se tam mohly ryby volně množit a eh, nebyly loveny. V takovýchto oblastech je vylašen zákaz rybolovu. Máme také režim udělování rybolovních licencí jehož prostřednictvím můžeme i našim přátelům z Evropské unie umožnit umožnit rybolov v našich vodách. Děkuji za pozornost. Uh, uh, Děkuji vám, paní předsedkyně, za příležitost uh, že můj kolega i já zde můžeme promluvit, e, takže ještě zbývají další, další otázky, které jsou například zaměstnanost. Zaměstnanost žen je velice důležitou otázkou. Ve zpracování e, rybných výrobků asi 80, pracuje asi 80 žen. Tyto Eh, ženy pracují eh, v rybném průmyslu, protože na venkově jinak není uplatnění. A pro takovou zemi jako naše to je velice důležité, protože eh, v pobřežní oblasti jinak není příliš mnoho příležitostí pracovních. Například to příprava na konzervaci ryb. Právě v, této, v tomto odvětví hodně žen pracuje. Jak už eh, zde můj kolega přítel hovořil o možnosti eh, pro evropské eh, flotily lovit ryby v Pacifiku, v našich teritoriálních vodách, my bychom vítali také investice z Evropské unie. Eh, eh, mohou tam tedy eh, tyto, tyto lodě lovit ryby, mohou zakládat podniky na pobřeží, což by nám prospělo. To byla velká investice pro nás. Za poslední 30 let zde máme dohodu, která nám umožňuje určitou spolupráci a budeme vítat, když se budou vztahy díky nové kompletní dohodě EPA ještě dále rozšiřovat. Vítáme tedy evropské flotily, které mohou přinést technické know-how a investice do naší země. Já tedy v tom nevidím problém, jak už o tom eh, hovořil zde kolega. Evropské společenství je tedy vítáno, aby lovilo ryby a investovalo. A můžeme rozvíjet další rybolovné eh, činnosti. Samozřejmě pravidlo týkající se země původu by bylo mm, užitečné, aby se posílily vztahy mezi zeměmi AKT a Evropské unie. Eh, druhý bod, o kterém jsem chtěl hovořit, je ta kompletní EPA která by podle nás měla začlenovat i další aspekty, například rozvojové aspekty, sociální aspekty, ekologické aspekty, duševní vlastnictví a mm, všechny ty další prvky, o kterých hovořili i zde vážení poslanci. E, pro naše ostrovní státy však musím říct, že nebudeme pro nás byl jeden problém, z problému k podepsání EPA e, naše kapacita. Abychom věděli, co se vlastně děje, abychom měli představu, co od nás bude vyžadováno, abychom to byli schopni dosáhnout. V roce 2007 vznikl tento tlak na vyjednávání, v roce 2008 se jednalo a Papua Nová Guinea s Fidži se eh, dostali do vyjednávání A nám šlo o to, abychom vyjednali tedy tyto obchodní vztahy eh, s Evropskou unii, eh, což se nakonec tedy což se umožnilo, bylo to potvrzeno naší dohodě. Děkujeme Evropské komisi za eh, spolupráci a chceme, aby se naše spolupráce tedy v té kompletní EPA ještě rozšířila, bylo by vhodnější, aby aby eh, tyto vztahy byly lépe zakotveny. Veškeré vztahy mm, v regionální spolupráci s Evropskou unii byly lépe zakotveny v té nové kompletní EPA. Už zde bylo zmíněno, že některé z ostrovních zemí se snažily eh, dojednat určité dohody pro Papu Novou Guinei a Fidži. Eh, jsou v daném případě vztahy týkající se mm, ryb, mm, obchodu s rybami a rybnými eh, produkty a s cukrem jsou zásadní. A proto bychom chtěli zdůraznit zde v Evropském parlamentu, jak moc jsou pro nás důležité. Eh, rybolov, eh, vývoz ryb k vám je zhruba dvouprocentní potřeba celého vašeho trhu, ale pro nás jako pro Papou Novou Gvineu to znamená 95% celého našeho exportu. Takže je to zásadní eh, sektor naší ekonomiky. A proto je pro nás eh, důležité, eh, abychom měli pro nás chudné podmínky zakotvené v EPA. Jsou tu další tedy prvky, které jsou pro nás velice důležité. Děkujeme vám, paní předsedkyně, za to, že jsme mohli promluvit, že jste si vyslechli, vážené poslankyně a poslanci, naše prezentace. A na konci eh, prosince eh, při dalším jednání eh, doufám, že už budeme schopni tedy vyjednat obecně, jak pro tuňáka, tak pro další druhy ryb patřičná opatření. Doufáme, že poté, co jsme zde promluvili, je jasnější, jaké jsou naše potřeby a jak moc je pro nás důležité, abychom rybolovnými eh, produkty měli příspěv, přístup na váš trh. Výjimku jsme byli schopni podepsat, eh, protože eh, jsme se o to hodně snažili, ale tehdy se zdálo, že Eh, že zde nemáme mnoho sluchu, takže teď doufáme, že poté, co jsme zde vystoupili, že je jasné, že tyto dva klíčové sektory, což je cukrovarnictví a rybolo, jsou pro nás zcela zásadní. Děkuji ještě jednou eh, panu ministrovi a panu velvyslanci. O slovo se přihlásil ještě pan Scholz. Já bych chtěl, chtěla připomenout, že by měl hovořit velice stručně, protože Eh, už máme velmi málo času. Děkuji, budu hovořit velice stručně. Ale mm, vím, že tento problém je komplexní a ukazuje to, že máme zde společné chápání tohoto problému. Já pouze chci pánům říci, že po, nyní jsme po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a ve srovnání s rokem 2009 hrává Evropský parlament velice důležitou roli při jednání o dohodě. A proto my chceme správně chápat vaši situaci ve vaší země a my také rozhodujeme o tom, jak se bude postupovat s EPA či s jinými dohodami. Takže my tady opravdu máme vzájemné vztahy. Grazie, eh, Děkuji. Pan Gladfelder už tu není. Eh, pardon, excusez-moi. Non parla più? Una piccola confusione. Mm, takový drobný zádrhel. Pan poslanec už chtěl hovořit k dalšímu bodu. Takže můžeme tento bod mm, týkající se Fidži a Papuinové Guiny můžeme ukončit. Do 9. listopadu se bude konat ještě jedna výměna názoru o této mm, dohodě. 11. listopadu e, bude lůta pro návrhy. 2. E, prosince se bude hlasovat ve výboru a e, buď na prosincové nebo na ledové plenárce budeme hlasovat tedy na plenárním zasedání. Můžeme přejít k dalšímu bodu což je změna nařízení Rady 732 2008 o uplatňování systému všeobecných silných preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011. Společenství uděluje rozvojovým zemím systém celních preferencí od roku 71. Eh, je to obchodní dohoda, která, umožň, která stanoví, že umožnila 176 zemím rozvojovým, eh, aby měly snížené celní tarify nebo otevřený trh do eh, Evropského společenství. Tato dohoda teď vyprší 31. prosince 2011. Evropský parlament žádal komisi, aby předložila návrh revize nařízení pro následné období. Tedy žádali jsme už, eh, abychom dostali tento, mm, tento dokument v červnu 2010. Eh, bylo nám sděleno, že stávající dohoda má pokračovat eh, ještě po roce 2011. V březnu komise zahájila výměnu názorů o tomto nařízení a po roce 2011. Stávající nařízení tedy umožňuje a stávající proces umožňuje Evropské komisi a parlamentu, aby znovu tedy prošli eh, tento dokument a postupovali eh, postupovali eh, patřičným způsobem. Komise předložila nařízení, které by mělo obnovit platnost eh, tohoto nařízení, aby se předešlo nejistotě z hlediska. A já teď předám slovo panu zpravodaji Helmutu Šolcovi. Prosím. Paní předsedkyně, vážení kolegové. Vy zajisté jste lépe informováni o mechanismu GSP plus lépe než já, protože já jsem v parlamentu teprve rok. Já bych chtěl obrátit vaši pozornost na vznik genezy tohoto nástroje. Chci vám dát také určit té informace z pozadí. Klasický nástroj pro tento obchod jsou obchodní preference. A to znamená, že rozvojové země nepodléhají klasickým tarifním úpravám. V roce 1968 bylo doporučeno vytvořeno, eh, bylo doporučeno vytvoření GSP, kdy průmyslové země poskytnou obchodní preference všem rozvojovým zemím a nejenom navz, ne na vzájemné vazbě. To znamená, že toto jsou nereciproční eh, eh, systémy, které fungují v rámci OECD. Evropské společenství jako první v roce 1971 začalo eh, provádět GSP. To znamená, že rozvojové země měly buď to snížené tarify, anebo nepodléhaly celním tarifům. Existují tady tři režimy pro příjemcové země. Za prvé chci říci, že všech, všichni příjemci těží z této dohody za druhé. Obecné povídky také se týkají dobré zprávy, to je GSP+. A toto poskytuje další výhody pro země, které mají určité mezinárodní standardy a dodržují je. O tom také jsme hovořili již dnes dopoledne a včera. Týká se to především lidských práv eh, a dobré zprávy. A třetí kategorie to je zvláštní kategorie pro nejméně rozvinuté země, která je známa jako iniciativa Všechno mimo zbraní. Obecně řečeno, že je GSP nejvíce používaným systémem vůči rozvojovým zemím. Toto nám ukazuje celý vývoj. V roce 2008 návrh na stávající nařízení bylo eh, eh, předloženo parlamentu na základě konzultace ale bývalá nařízení nebylo změněno, pouze došlo k jeho adaptaci. Pak komise v prosinci 2007 předložila tento návrh. 31. ledna potom rada se obrátila na parlament a parlament měl dát své stanovisko do dubna 2009. Proto parlament tenkrát nemohl zpracovat řádné stanovisko, protože tam byl velice těsný harmonogram. V usnesení z června 2008 parlament jasně zdůraznil, že není uspokojivé, aby v budoucnosti potřeboval parlament více času na eh, to, aby prosadil svůj vliv a byl zde návrh na revizi nařízení do a rada, tedy komise by měla předložit návrh revize tohoto nařízení, které bude pokrývat eh, období do roku 2014. Stávající nařízení eh, vyprší 31. Eh, prosince 2011 a komise již předložila příslušný návrh, kterým se nyní zabýváme ale toto není návrh nového nařízení obecně, protože to vstoupí v platnost později, ale je to pouze prodloužení stávajícího nařízení. Když se, proto se omlouvám za tento dlouhý časový úvod. V nařízení 2008 parlament požádal o studii hodnocení dopadu eh, GSP plus od 2006 do roku 2009 a e, parlament požádal, aby dostal toto hodnocení dopadu do roku 2010, tedy jara 2010, ale nevím, zdali jsme tento materiál dostali, to jsem nezjistil. Stávající nařízení se nezměnilo nařízení, které bylo v platnosti tři roky a mělo být vyhodnoceno za účelem zpracování nového nařízení. Komise pouze zahájila veřejnou konzultaci, je třeba tedy se sbírat statistická data a v, udělat hodnocení. Podle návrhu komise zbývající čas nestačí na to, abychom navrhli úplně nové nařízení, tak aby se všechny instituce také dohodly na úplně novém nástroji do konce roku 2010 a proto komise navrhuje, aby se udělala pouze jakási revize. To by znamenalo, že situace se prodlouží o další dva roky. Ale když se vrátím k té skutečné výzve, když vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, tak tady získal Evropský parlament další kompetence. V současné době se Evropský parlament nemůže vyjadřovat například k příjemcům GSP, také k implementaci úmluvy a k dalším aspektům. Takže jestliže Současné nařízení vyprší v prosinci 2011, takže dva roky se parlament nebude moci k těmto věcem vyjadřovat a situace zůstane stejná. To znamená, Eh, až do prosince 2013 a to už bude Lisabonská smlouva v platnosti čtyři roky a já si myslím, že my jako Evropský parlament nemůžeme tuto situaci akceptovat. Proto hodlám předložit pozměňovací námrhy, které budou vycházet z návrhu komise a budu tím chtít zabezpečit, aby nové kompetence Evropského parlamentu byly také brány v potaz po roce 2011. Další důležitá záležitost, kterou bychom měli zvážit, je situace v Pakistánu. Já si myslím, že musíme současný tlak prověřit, který samozřejmě E, souvisí se špatnou situací, protože občané v Pakistánu opravdu čelí katastrofě. A někteří zástupci rady také požádali o to, aby se Pakistán mohl podílet na GSP+. A členské státy nyní chtějí podpořit ekonomickou obnovu v této zemi a proto s tímto hodlají souhlasit. Ale na druhé straně je působnosti, působení GSP eh, kritizováno mnoha nevládními organizacemi, protože často jsou to ty nejméně rozvinuté země, které jsou diskvalifikovány a nemohou požívat eh, GSP+. Je třeba je více do tohoto systému zapojit. Většina zemí, které se nemohou podílet na GSP+, neuspěly v testu a to se také týká Pakistánu. Ale my se musíme vypořádat s touto situací a jak by mohla EU poskytnout Pakistánu lepší přístup z trhu by bylo, abychom eh, kritéria způsobilosti přístupu GSP přizpůsobili. V současné době nemohou země získat GSP+, plus, jestliže mají více než 1% dovozu do EU. E, Pakistan je těsně nad tímto Prahem. To znamená, když bychom zvýšili toto omezení na 1,5 nebo 2 tak by potom Pakistan měl zlepšený přístup k našemu trhu. A já mám zde zájem o názor komise. Také, když beru v potaz výměně no, výměnu mladých lidí a podobně. Nechci hovořit dlouho, paní předsedkyně a chci položit komisi několik otázek. Ale také si musíme položit otázky sami. Kdy získáme zprávu hodnocení dopadů, kdy bude finalizována veřejná konzultace. Také eh, subjekty již se vyjádřily a proto by na mě zajímalo, zdali komise nám může dát příslušné informace. V roce 2009 Evropský parlament schválil návrh eh, současného nařízení, ale mnoho našich pozměňovacích návrhů nebylo vzato v potaz. Může nám vysvětlit komise proč? Za třetí, my všíme, všichni víme, že také reforma GSP souvisí s reformou systému eh, geografického původu. Takže se ptám komisi, kdy dojde k revizi tohoto systému. A eh, na závěr navrhuji, aby, my, aby náš výbor se obrátil na právní službu a eh, požádal o stanovisku o, o tom, co si právní služba myslí o změně GSP plus v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. Eh, Děkuji vám, pane poslanče. Eh, chci vás, kolegové, požádat, abyste eh, hovořil jen krátce, omezili své projevy, eh, protože jinak nestihneme celý náš program, pan Gladfelder. Děkuji. Evropská komise nesplnila svůj úkol včas a to je důvod, proč je třeba hovořit o prodloužení pravidel eh, GSP teď. Eh, rádi bychom věděli, proč se jim nepodařilo připravit návrh včas, jaké důvody jak k tomu vedly. Za této situace nemáme jinou možnost, musíme prostě ten návrh přijmout. Přesto chci důrazně naléhat na komisi v tom, aby nám předložila nové návrhy co možná nejdříve. Jsem totiž přesvědčen, že nařízení o GSP je e, sporné téma a evropští občané mají celou řadu dotazů a mají právo jim nechat zaznít. Za prvé, proč potřebujeme podporovat Saudskou Arábii a Spojené Arabské Emiráty? Snad ty nejbohatší země světa proč jim máme poskytovat podporu, zatímco jiné, mnohem chudší země nemohou tyto obchodní možnosti využívat. Evropští občané také mají důvod se ozvat v souvislosti se zeměmi BRIC, Brazílie, Rusko, Indie a Číny, které mají určité kvóty a jednají proti eh, posledním pravidlům. Čína je největším exportérem na světě, reguluje svou měnu a tím ohrožuje celý svět. Je to škodlivé vůči exportním možnostem. A, a to vše by měly odrážet i pravidla pro všeobecné preference. Prosíme tedy, aby vyžadujeme, aby eh, tento systém byl revidován a aby zohledňoval potřeby těch nejchudších zemí a aby to bylo takto jasně stanoveno v novém systému eh, obchodních preferencí. Děkuji. Pan David Martin má slovo. Děkuji, pane předsedo stínovým zpravodajem socialistů je pan Adera a on mě požádal, abych se vyjádřil za něj. Já budu hovořit stručně. Za prvé, lituje toho, že komise nepředložila parlamentu revidovaný GSP za normálních časovních lhůt a to by bylo v březnu 2010. On chce zdůraznit, že e- kompetence Evropského parlamentu vyplývající z nové smlouvy musí komise respektovat a že se těší na návrh komise na nové revidované nařízení tak, aby nový systém mohl být aktualizován a především, že tento systém nejvyšších preferencí musí být určen přece jen nejvíce nejchudším zemím. A kdyby eh, toto nařízení eh, přestalo fungovat, pak by to mělo největší nej, negativní dopad na rozvojové nejchudší země. A také by rád, aby nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve to jsou slova pana Merery. Já se chci vyjádřit osobně k Pakistanu. Myslím si, že je důležité, abychom podpořili Pakistan, ale myslím si, že bychom to neměli dělat jednostranným dodatkem GSP. My bychom měli vyčkat revize GSP a možná, že komise navrhne také nové možnosti, jak podpořit Pakistan jinými režimy. Děkuji. Fru ordförande, eh, egentligen borde det här vara ganska enkelt. Děkuji, ale v podstatě by to mělo jít velice snadno. Myslím, že všichni chápeme, proč by se mělo prodloužit toto nařízení. Samozřejmě, že by to mělo být provedeno co možná nejrychleji a co nejzodpovědnějším způsobem protože pokud nám to bude trvat příliš dlouho z důvodu toho, že Evropský parlament bude zdržovat proces, tak myslím, že dojde k určitému nebezpečí a to, že nové nařízení nebude hotovo na leden 2012 a e, budou zde celní tarify pro e, zboží z chudých zemí. Neměli bychom tedy bojovat o moc mezi evropskými institucemi právě v tomto tématu, protože cenu by za to zaplatili ty nejchudší země. Jsem tak trochu nervózní, když slyším eh, slova mm, zpravodaje, protože ano, je zde příležitost ukázat, že jsme zodpovědná instituce, která bere svou zodpovědnost za spolurozhodovacího postupu vážně. Nicméně je tu jedna důležitá věc. A to jsou prahové hodnoty, o kterých eh, eh, už se trochu eh, zmínil pan zpravodaj a tyto prahové hodnoty by se měly dostat do dohody GSP+. Je to 1% správně či nikoli? Na to je celá řada různých názorů. A na radě ministrů bylo hlasování velice, velice těsné. Pokud bychom tedy měli zvyšovat eh, toto procento, já si myslím, že to opravdu nezávisí na otázce Pakistanu, to bychom měli udělat tak jako tak. Ale jsme v takové situaci, kdy vidíme, že Pakistán je tak jasně stižen touto situací, protože má takže pro nás je opravdu velice užitečné teď využít té příležitosti na změny eh, prahových hodnot. A kdy to uděláme jindy než teď? Jaký jiný obchodní nástroj k tomu použijeme, když budeme čekat na rok 2014, než změníme prahové hodnoty? tak si myslím, že skutečně přijdeme o vynikající příležitost. To vidíme navíc na příkladu Pakistánu. Pokud víme, že ten práh stejně chceme zvýšit, tak proč bychom měli vynechat právě tuto příležitost? Myslím ale, že bychom měli být opravdu opatrní a neměli bychom v jiných věcech měnit příliš mnoho, protože to nařízení by mělo fungovat co možná nejdřív, aby naše vnitřní procedury nepostihly chudé země. Děkuji. Pan Kaspary. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych nejdříve poděkovat panu profesorovi doktorovi Šolcovi za to, že nám poskytl tak dobrý úvod do tématu. Myslím si, že to bylo velice, pravdu, velice přínosné a shodneme se jistě na tom, že náš hlavní problém je to, že komise nesplnila včas za včas své domácí úkoly. My jsme se tady v parlamentu proti tomu jasně bránili, schválili jsme odpovídající usnesení. A myslím si, že je zcela jasné, že pokud v tomto případě nejde o zájmy nejchudších na této planetě, pokud tedy komise nechce, aby o toto šlo, tak my se pokusíme to vybojovat. Kolegové zcela jasně poukázali na problémy, které se pojí se stávajícím nařízením. Já opravdu u určitých aspektů to vůbec nechápu. Pan je jmenoval ten příklad těch států v Perském zálivu, či i zemí jako je Indie, které také z toho těží. A momentálně vyjednáváme s Indii o dohodě o velkém volném obchodu. A velice často od Indů slýcháme, o tom již nemusíme vyjednávat, protože již v rámci E, systému GSP, plus již tuto výhodu máme. Takže já si myslím, že takovýmto způsobem nelze mezi partnery postupovat. Takže si myslím, že bychom měli vůči určitým partnerům být poněkud tvrdší a změnit celý ten režim GSP+. O to jistě půjde. Na druhou stranu bychom se měli jasně zamyslet nad tím, kde nyní stojíme, protože za chvíli máme začátek října 2010 a to znamená, že než budeme mít nové nařízení a než toto vstoupí v platnost, tak to vlastně bude trvat 15 měsíců. A když nyní hovoříme se zástupci zemí, kterých se to týká, se zástupci evropského průmyslu, tak zjišťujeme, že oni mají dohody na eh, vyjednávají dohody na půl roku či na celý rok dopředu. A pro tyto podniky je velice důležité a také pro pracovníky v zemích GSP je velice důležité, aby brzy spolehlivě věděli, eh, jaký režim vstoupí v platnost 1.1.2012, 2012. Protože potřebují mít jasné podmínky. Není možné, aby podniky z Evropské unie vlastně propustily zaměstnance v zemích GSP, plus pouze proto, že následný režim neexistuje. Proto bych navrhl toto. Je to samozřejmě nešťastné věc, komise to zaspala, ale i přesto bychom si měli jasně uvědomit, že je třeba prodloužit stávající nařízení, abychom nezačali s tím, jak to z části navrhl pan zpravodaj, s tím, že budeme měnit určité detaily. Ne, to bychom udělat neměli. Měli bychom prostě prodloužit to stávající nařízení v té podobě, v jakého máme. A potom bychom si měli vlastně udělat čas na to, abychom, až budeme mít dispozici výsledek veřejných konzultací a studie o dopadu, abychom pak se tím intenzivně zabývali a vyřešili, dořešili ty problémy, o kterých právě hovořili kolegové a teprve potom bychom měli mít od 1.1.2014 nové eh, nové nařízení, nové schéma. Takže, kolego Šolci, já si myslím, že abychom důchom si měli vyhradit dost času na to, abychom měli kvalitní úpravu, účinnou, protože to je pro mě mnohem důležitější. Já bych opravdu byl pro to, abychom si vyhradili dost času, abychom měli dost času na nové nařízení, Protože pokud se nám podaří to vyřešit během roku 2011, může to splouvit platnost v roce 2014 a všichni účastníci na trhu budou mít potom dost času se tomu připůsobit. A je to i otázka spolehlivosti a ta je důležité jak pro země GSP+, tak pro evropský průmysl. Děkuji. Děkuji vám, pane Kaspery. Eh, pokud dovolíte, ráda bych vyjadřila souhlas s vaší analýzou. Pan Stardy má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Je překvapivé, že souhlasím se všemi třemi kolegy z EPP. Eh, Davide, eh, trochu jsem se obával toho, co řekl to Pakistánu. GSP podle mne je k tomu, aby pomáhal rozvojím zemím. Pakistán eh, teď prožívá poměrně špatné období, takže tam máme příležitosti použít GSP plus k jejich pomoci. A se zdá, že Eh, že tam nemáme úplně jasno, jak Chris říkal, je tam možná prahová situace, měli bychom to nějak uspůsobit tedy. Jenom abych to vyjasnil. Při GSP+, plus, revizi GSP+, plus. doufám, že Pakistan bude součástí a že mezi tím najdeme nějaké prozatímní rozhodnutí pro jednu zemi. takže dlouhodobě by Pakistán měl být součástí GSP+. Omlouvám se tedy, že jsem to špatně pochopil, vadí pan Sturdy. Dobře, takže jsme hovořili o Pakistanu, souhlasím i s ostatními, že musíme přemýšlet o tom, jak změnit práh. Celým principem GSP Plus je totiž pomáhat, dávat příležitost Evropské unii k tomu, aby, aby byla chápána jako ten, kdo pomáhá rozvojovým zemím a aby rozvoje země měly takovouto příležitost a mohli ji využít. A možná, a tady v tom možná budu sám, že eh, nevím, co se stane, až Šri Lanka přijde o GSP+. A to znamená problémy, protože hm, na Šri měli Eh, občanskou válku, která znamenala téměř katastrofu. Já vím, co znamená občanská válka hm, z Irska. Takže Vím, že zapotřebí najít nějaké řešení. GSP plus by pro Šrilanku bylo eh, řešení a doufám, že Evropská komise změní svůj názor. Je to tedy příležitost pro EU, aby pomohla rozvojovým zemím. Děkuji. Děkuji, pane Strody. Jsem přesvědčená, že se můžeme při studování této tématiky zabývat i situací Šri Lanky. Pana Rif. Já si myslím, že David jasně vyjádřil postoj naší politické skupiny. A nyní k Pákistánu. KSP+, plus. já zde přesně chápu to, co řekl pan Sturdy. Zde má jí dostat podporu určité země, rozvojové země, tak, aby se mohly lépe rozvíjet, ale v rámci režimu GSP Plus musíme zohlednit i závazky určitých zemí musí například dodržovat určité důležité mezinárodní dohody, a to jsou opravdu velmi důležité dohody. Týká se to například lidských práv. A je důležité se ujistit o tom, aby to bylo k prospěchu všech. Není možné pouze říkat, že to podporuje rozvojové země. Nesmíme zapomínat také na hodnoty EU i v rámci jejich obchodních vztahů. Myslím si, že jsou zde možnosti i vzhledem k obtížné situaci v Pákistánu, vzhledem k těm záplavám, si myslím, že by bylo možné mít určité odpovědající ustanovení v rámci VTO, ale pokud zde padlo to, že bychom měli otevřít režim GSP plus i pro Pákistán, tak toho názoru já nejsem. Je třeba se podívat na to, co je možné učinit v rámci toho obecného systému a já bych radil postupovat obezřetně. Ovšem k tomu bychom se měli vrátit ještě později. Až budeme mít novou dohodu, tak je možné o tom znovu hovořit. Myslím si, že co se týče Sri Lanky, tak komise postupovala správně. Vláda na Sri Lance se o to může opřít a může poskytnout záruky, které komise požadovat, tak, aby znovu mohla vstoupit do zvýhodněného režimu GSP+. A rovněž si myslím, že to, co dělá Evropská unie, tak samozřejmě vždy se to týká i obchodu. Lauri, promiňte, a co Saudská Arábie? Tam kamenují. To nás nezajímá souhledem na lidská práva? Jordi, vous et moi, hein, mais No já jsem tady nechtěla rozvíjet debatu o těchto aspektech. Samozřejmě všechny lidskoprávní otázky mě znepokojují, pokud tady dochází k porušování lidských práv. Já tam nemám nějaký oblíbený region. Samozřejmě v Saudské Arábii jsou problémy, ale problémy máme i v celé řadě dalších zemí. Já jsem společně s frakcemi zorganizoval schůzi na příští týden a budeme se přesně vědomat tématu lidská práva a obchod a budeme se zabývat celým světem. Tímto tedy můžeme na základě projevené vůle dojít k tomu závěru, že tyto dohody mají být zárukou pro Evropskou unii, že se budeme věnovat nejen problémy souvisejícími s obchodem, ale i s dokonalováním demokracie v mnoha zemích, které pro rozvinutí demokracie potřebují hospodářskou aktivitu. Kromě těchto našich tedy politických eh, ohledů by bylo zajímavé také vědět, zda právní služba má eh, pro nás určité informace, protože eh, jsme žádali o konkrétní stanovisko. Děkuji, paní předsedkyně. My uznáváme, že toto nařízení vyžaduje revizi a proto by měl také parlament získat určité kompetence. My jsme v této fázi ne prošli jednotlivé články, ale pokud toto od nás žádáte, tak to také rádi uděláme. Děkuji vám. Děkuji. Slovo má komise. Myslím, že to opět pan doktor Thompson a chci ho požádat, aby nám velice stručně na to odpověděl. Paní předsedkyně, děkuji panu Šulcovi, Šolcovi za skvělé vysvětlení celého pozadí GSP a proto budu hovořit velice stručně. Záměrem tohoto návrhu je získat čas tak, abychom mohli plně respektovat nové pravomoce parlamentu. Já mám dvě připomínky k příspěvku panu Šolce. On hovořil o prodloužení na čtyři roky toto tak nebude, pokud se dohodneme na pozňovacím návrhu dříve. My jsme také to navrhli, že jestli, že parlament by se také s radou dohodl, tak všechno by vstoupilo v platnost dříve. Pokud se týče, proč pozdě, my musíme říci, že musí musíme zabezpečit veřejnou konzultaci hodnocení dopadů a také jsme vyčkávali na statistické údaje, které byly k dispozici teprve v červenci 2010. My jsme již absolvovali veřejnou konzultaci a také odpovědi byly zveřejněny 6. června hodnocení dopadů. tak tím se v současné době zabýváme, to bude také také zveřejněno tyto výsledky a musíme ještě udělat některé další kroky, ale my doufáme, že nabídneme obecný globální pohled. Tak, jak již bylo řešeno, eh, adapt adaptace současného návrhu by nebyla dobrá. My se v tomto zjednodušeném návrhu snažíme udělat ty nejjednodušší technické změny, což je například otázka způsobilosti jednotlivých zemí přístupu k GSP a také možnost nových zemí, aby se ucházeli o GSP a hodláme tedy stanovit minimální morální normy, a pak můžeme hovořit o následném režimu. Vy jste se také ptal o pravidlech pro geografický původ. Je to součást návrhu GSP, ale již to trvá dlouho. Doufáme, že tato pravidla budou finalizována a budou v platnosti příští rok. Pokud se týče Pakistánu, na to nebudu detailně hovořit, ale myslím si, že my se domníváme, že kdybychom se dotkli současného nařízení, tak bychom narušili celkovou rovnováhu. A již se například hovořilo o zemích BRIC a také o kritériích způsobilosti přístupu k GSP+. To znamená, kdybychom vyjmuli jeden prvek, pak by toto narušilo no, rovnováhu. Nik, Všichni si uvědomujeme těžkou situaci v Pakistánu. Rada i Rada pověřila komisi, aby v této záležitosti zpracovala nějakou zprávu a já doufám, že můj e, následovník a kolega se tímto také bude zabývat. Já zde skončím. Děkuji, předám slovo opět panu eh, Šulcovi a prosím ho, aby hovořil velmi stručně. Bohužel už nám nezbývá čas. Eh, eh, Děkuji. Vidím, že to je opravdu, že tu jsou dva, mm, že tu jsou názory, které si však Eh, ne moc protiřečí, protože nám jde především o to, abychom našli rychlé řešení. A musíme tedy to řešení předložit na stůl. Proto bychom všichni při té práci na zprávě měli mít na paměti, včetně tedy stinových zpravodajů a já eh, doufám tedy v dobrou spolupráci s stínovými zpravodaji, eh, v tom, že se nám podaří najít dobré řešení pro eh, příjemce eh, GSP+, že se nám podaří najít řešení i pro země, které jsou ve velmi obtížných situacích, jako je například Pakistán. Děkuji za pozornost. Chiedo scusa, non avevo schiacciato bene. Já jsem špatně zapla mikrofon. E, omlouvá se paní předsedkyně. Tato diskuze tedy skončila. Následovat bude schůze za zavřenými dveřmi a proto prosím všechny přítomné, kteří nejsou členy výboru, aby opustili místnost, protože mohou se účastnit jen poslanci, kteří jsou členy um, našeho výboru, asistenti e, těchto poslanců, právní služba a patřiční administrátoři. To jsou tedy jediné osoby, které se mohou účastnit následující části schůze. Prosím všechny ostatní, aby sál opustili. Kategorie, che elencato. Diamo un minuto di te. Ponecháme chviličku na to, abychom se připravili na další část schůze.